Bien, je vous invite à gagner vos places. Usaďte se, prosím. Et j'ouvre notre séance de... A e, tímto zahajuji zasedání výboru pro rozpočet. Pokud e, nejsou námitky, považuji náš program Eh, za schválení. Uvědomuji si, vážení kolegové, eh, kolik eh, kolegů nemohlo dorazit na naše zasedání, protože bruselské letiště za Ventem právě začalo nově otevírat Eh, se spoje a tím se dostáváme opět k tragédii 22. března. K těmto teroristickým útokům, které proběhly zároveň na letišti Záventem a zároveň v naší bezprostřední blízkosti eh, na stanici metra poblíž Evropské komise. Evropská unie byla zasažena ve svém srdci, a to zejména tedy Belgie. Myslím si, budeme, že budeme muset žít s touto eh, teroristickou hrozbou a že toho budeme schopni. Myslím si, že spolupráce mezi policejními složkami, mezi eh, výzvědnými službami eh, musí eh, systematicky probíhat, musíme umožnit systematickou výměnu informací tak, abychom mohli lépe bránit eh, možným rizikům. Máme samozřejmě na mysli také velmi početné oběti, 35 mrtvých a 300 zraněných a někteří z nich budou již do konce života nést důsledky tohoto barbarského útoku. Chtěl bych navrhnout, abychom eh, drželi minutu ticha eh, v připomínce těchto mrtvých, těchto obětí a jejich blízkých. vous remercie. Je veux vous rendre compte des... Seznámím vás s rozhodnutími, která právě učinili koordinátoři. Nejprve dohoda ke eh, stanovisku návrhu eh, z vlastního stanoviska European Difference Initiative. Ehm, skupina ENPP si přála jmenovat eh, zpravodaje našeho kolegu Gonzálese Ponce. A také jsme se dohodli na návrhu Jence Kajera, našeho zpravodaje pro agentury, stáleho zpravodaje pro agentury, abychom zahájili studii o nákladech um, neexistence agentury, tedy kolik by stálo členské státy a Evropskou unii, kdyby některé agentury přestaly eh, na evropské úrovni působit a fungovat. Samozřejmě je možné také si položit otázku, zda některé evropské agentury eh, by neumožnily členským státům určité úspory, když někde, ehm, někdy zbytečně, provozují národní agentury. Nyní bych rád udělal slovo zpravodaji, stálemu zpravodaji eh, Jose Manuel Fernández. Je to obecný zpravodaj pro rozpočet 2006. Jde o eh, první opravní rozpočet tohoto roku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tento návrh opravného rozpočtu má za cíl, bychom reagovali na naléhavou situaci, která momentálně je v Evropské unii. A týká se to tedy článku 122 eh, smlouvy o eh, fungování Evropské unie, kde se je zakotvena účast parlamentu na základě právního základu a toto je tedy první opravný rozpočet, který je tento rok předkládán. Víme, že v Evropské unii existuje nástroj pro to, abychom zareagovali na obtíže, které se týkají humanitárních otázek, humanitárních potřeb uvnitř našich hranic. Takovéto nástroje máme máme takovýto nástroj, proto abychom zareagovali na naléhové situace mimo naše hranice a nyní je třeba, abychom měli takovýto nástroj i pro naléhavé situace uvnitř našich hranic. Mám na mysli například ty palčivé humanitární otázky. Ovšem, ale myslím si, že takovýto nástroj, pokud ho zavedeme, tak by neměl být dočasný, měl by trvat pouze tři roky. Měli bychom mít nějaký stálý nástroj, který budeme vždy používat, pokud dojde k takovéto situaci. Samozřejmě máme e, fond e, Solidární Evropské unie, který je připraven pro případu na přírodní katastrofy a potom bychom tedy měli mít nástroj, který by e, mohl reagovat vždy, kdy by bylo nutné projevit solidaritu v případě nějaké humanitární otázky. Je nutně naléhavé jednat, proto je třeba tedy zareagovat na tuto naléhavou situaci. Komise navrhuje tedy opravný rozpočet, který eh, se opírá o přerozdělení prostředků v rámci okruhu 3. Je to 100 milionů eur pro závazky a 80,2 milionů eur pro platby. A eh, v roce 2000 16 se tedy mají mobilizovat 200 milionů eur pro eh, tedy ten nástroj pro naléhovou mimořádnou pomoc uvnitř Evropské unie, který tedy bude pokrývat i humanitární prostřed. By a v roce 2017 to bylo rovněž 200 milionů eur a v roce 2018 také. Takže celkově se bude jednat o 700 milionů eur. Momentálně tedy čelíme krizi s uprchlíky a je nutné, aby Evropská unie co nejrychleji na tuto situaci zareagovala. Dále v rámci tohoto prvního opravného rozpočtu se řeší ještě jedna otázka, a to je cíl, který spočívá v tom v posílení počtu zaměstnanců eh, Evropského centra pro boj proti terorismu, zřízeného v rámci Europolu, eh, bude se tedy jednat o další 25 pracovních míst, e, je potřeba tedy peníze na plety takovýchto zaměstnanců, bude to ve výši 2 milionů eur prostředcích na závazky i na platby. E, bylo tedy nutné předložit tento opravní rozpočet, my s tím souhlasíme, ale e, vyzýváme komisi k několika věcem. Jedná k tomu, aby Evropský parlament byl zapojen do celé této práce, abychom tady měli právní rámec, který bude udržitelný, do kterého právě bude zapojen i Evropský parlament. Samozřejmě, eh, co se týče těchto prostředků, tak je jasné, že bychom měli mít nějaké speciální instrumenty, které by reagovaly na takovéto naléhavé potřeby a tyto speciální nástroje by měly mít mimo limity eh, stávajícího víceletého finančního rámce. Dále by bylo třeba, abychom eh, jaksi navýšili stropy v rámci rubriky 3, v rámci současného víceletého finančního rámce, abychom zde měli těch dalších 100 milionů eur, které bude nějakým způsobem dále pokryty. A je jasné, že pokud je třeba rychle zareagovat na humanitární otázky v, e, uvnitř Evropské unie, tak my chceme, aby v budoucnosti byl zaveden nástroj, který nebude pouze dočasný na tři roky, který bude stálý, abychom ho mohli použít vždy, kdy ho budeme potře- když ho budeme potřebovat. Samozřejmě chceme být solidární, musíme zareagovat, momentálně o to jde, ten problém je naléhavý, je to tedy krize z uprchlíky, je to problém, který se týká celé Evropy, je to vlastně humanitární záležitost, která se týká nás jako součástí lidstva. A proto já tady navrhuji, abychom podpořili tento opravní rozpočet, proto souhlasím eh, s touto rychlou mobilizací humanitární pomoci ve svém stanovisku. Děkuji. Eh, takže eh, všeobecný zpravodaj vydal pozitivní stanovisko a pokud jde o rozpočet 2017, pan Gajer. Děkuji. Nejdříve eh, bych chtěl velmi poděkovat eh, Jose Manuel Fernandesovi, který předložil vynikající zprávu. Je tak dobrá, že my, socialisté, k ní nepředložíme žádné posměňovací návrhy, což samozřejmě celý legislativní postup urychlí. Myslím si, že to celé můžeme z rozpočtového hlediska podpořit, Můžeme za to vzít odpovědnost. My máme dost peněz na to, abychom těch 160 tisíc uprchlíků, které převezmou členské státy a které mají převzít, mohli finančně pokrýt. Toto přerozdělení, abychom mohli finančně pokrýt. Všichni víme, že to ovšem nepůjde tak rychle, jak jsme si všichni přáli a představovali tedy, že tyto peníze nebudou všechny využity v plné výši letos a proto si myslím, že je naprosto správné to, co zde navrhuje José Manuel a pravděpodobně to, se to odrazí i v rozpočtu na další rok. Chtěl bych eh, tady jasně podpořit dvě věci. My jsme již o tom diskutovali a já jsem se tehdy ptal, jaký je právní základ, což pravděpodobně bylo poněkud matoucí, neboť komise vždy upozorňovala na to, o jaký odstavec ve smlouvě se opírá, když předkládala tento návrh. Já si myslím, že tento právní základ nikdo nespochybňuje. Já bych byl ten poslední, kdo by takto učinil. Myslím si, že ten nástroj je nutný a užitečný a že komise smí a má předložit tento návrh, to já vůbec nepopírám, naopak já to vítám. Myslím si, že tento nástroj by měl mít ale jako základ eh, nařízení nebo směrnici, kde by parlament mohl spolu rozhodovat, že by tam měl jít být proces spolu rozhodování. Tady souhlasím s Manuelem. Nemusíme, nemusíme to tam mít jako podmínku pro to, abychom poskytli ty peníze, ale já navrhnu parlamentu, aby v dokumentech, které já budu vypracovávat k rozpočtu na rok 2017 a předložím je během příštích měsíců, že tam již řekneme, že očekáváme o to, že tento nový nástroj bude do konce roku regularizován. Myslím si, že to je nutné. Nutné proto, abychom si ujasnili otázky cílů, schvalovacích postupů, opatření, které se s tím pojí, kde ten nástroj může pomáhat, kde ne, aby to bylo jasně určeno, aby byla také vyřešena i otázka transparentnosti. Na tom bychom měli trvat. A další věc, to je spíše taková odborná otázka, kterou bych chtěl položit komisi. V zásadě jsme se rozhodli na to, že tady se přerozdí uvnitř eh, Evropské unie 160 tisíc uprchlíků. Pokud to správně, mám správnou informaci, tak jsme nyní se Tureckem se dohodli na tom, že tady bude 72 tisíc eh, eh, dalších uprchlíků. Jak to tady vypadá s těmi čísly? Těch 72 tisíc, o kterých se hovořilo při jednání s Tureckem, jsou to ti, je to vlastně součást nebo část z těch, z těch 160 tisíc, nebo je to číslo, které půjde nad to. Neboť těch 72 tisíc, jak si přebereme od Turecka podle té dohody a to nepůjde tou cestou, že by Turecko je jaksi nějakým způsobem dovezlo k hranicím Evropy, tam by je někdo přebral. Tito lidé se budou muset eh, přerozdělit a já se tedy ptám, je to součást těch 160 tisíc již dohodnutých uprchlíků, anebo těch 72 tisíc k těm 160 tisícům bude ještě připočítávat. Tady bych byl skutečně rád, kdybych mohl k tomu dostat jasnou informaci. Děkuji, pane předsedo. Já bych se připojil eh, ke slovům Jense Gajera. A to plně. Nejdříve bych chtěl velice poděkovat panu Fernandešovi. I já si myslím, že jeho zpráva je vynikající. Že přesně vystihuje tu naléhovou potřebu a zároveň ale tam poukazuje na několik základních principů, kterých se nesmíme vzdát. A chtěl bych eh, jasně potrhnout to, co řekl pan kolega Gajer. Vedle té skutečnosti, že je třeba velice rychle dát k dispozici peníze, abychom mohli pomoci, je nutno na evropské úrovni si dojasnit, jakým způsobem se má takto pomoc konkrétně poskytovat, realizovat. Pane Gajere, nejste sám, komu to není jasné, já také nevím vše, ale o to více je třeba, abychom co možná nejrychleji do toho vnesli světlo, transparentnost. Dnes se začíná eh, realizace dohody s Tureckem a mně není zcela jasně, v jakém objemu a kam se z Turecka budou uprchlíci převážet. To je třeba si dojasnit, neboť v opačném případě velice rychle uvidíme, že uvnitř Evropské unie opět se začnou vést nesmyslné debaty. Měli bychom tedy od samého počátku postupovat ofensivně a mít k dispozici detailní plán, který jasně ukáže, eh, kolik například nákladů se proplatí těm státům, které budou přebírat, jakým způsobem se to celé upraví a jaký bude přesný cíl. Z tohoto pohledu musím říci, zpráva je vynikající, ale chybí tam jeden velice důležitý aspekt, který se týká realizace. Děkuji. Děkuji pan Maragal. Děkuji, pane předsedo. Eh, Chtěla bych se připojit k tomu, co říkali kolegové a děkuji eh, Jose Manuelovi za kvalitní zprávu. Je to opravdu vynikající zpráva, která zohledňuje všechny aspekty, které v tomto okamžiku mají být zohledněny a já bych nejprve zmínil jednu věc, která možná není z rozpočtového hlediska eh, nejdůležitější, ale má velký význam, pokud jde o současnou situaci. A to jsou zvláštní prostředky pro Belgii, zejména pokud jde o Centrum pro boj proti terorismu, které začalo působit od počátku tohoto roku a ty tragické události, které tady byly zmíněny, ukazují, jak naléhavé je posílit uh, Eh, výměnu informací eh, a společné akce mezi všemi členskými státy. Eh, já lituji, že část prostředků přidělených Eurofolu tady jsou z Fondu pro vnitřní bezpečnost, což podle mého názoru je pouze určitý přesun a není to úplně vhodné. Jinak děkuji všem kolegům, kteří vyjádřili Belgii svou solidaritu a jistě jste zaznamenali, že tato tragédie se nedotýká pouze Belgičanů, to je číslo, které není příliš známé, ale z těch 35 obětí 17 eh, bylo Belgičanů a 15 eh, eh, to byli občané jiných národností a ten poměr odpovídá i těm zraněným. Eh, pokud jde o tedy původ těch obětí, je tady opravdu mezinárodní rozměr. Jsem potěšen, že byl vytvořen fond, eh, naléhavý fond, nebo tedy nouzový fond, a myslím si, že tady je potřeba upřesnit, jaký eh, je tady záměr nebo cíl, pokud jde o ty nezbytné prostředky eh, pro eh, to, ten přesun na přerozdělení. Tady je fond AMIS a tady bychom si měli uvědomit, jaký je tady cíl Řecko v tuto chvíli znaléhá, eh, eh, se nalézá v naléhavé situaci. Je tady 50 tisíc osob v Řecku, které se nevrátí do Turecka, protože se sem dostali před 20. březnem a nikdo vlastně tyto osoby nechce. Takže v tuto chvíli je to opravdu ostudná a dramatická situace. Tito lidé jsou eh, tady vlastně eh, na řeckém území, uvízli tady a jsou opravdu um, strašlivých podmínkách. Takže tady bychom měli být solidární vůči Řecku, měli bychom zasáhnout a umožnit jim, aby čelili této situaci, protože tady zatím eh, nevíme, jakým způsobem se to vyřeší. Eh, dále, pokud jde o ty otázky, které tady padly, protože já jsem eh, také z výboru Libe a náš kolega ehm, eh, si přál vědět, jak je, kolik osob přesně bude tedy přesunuto do Turecka. Tady, tady to není úplně jasné. Tady je snaha odradit eh, maximální počet běženců, aby opustili Turecko a cestovali do Řecka. Eh, takže tady ti, kteří po 20. přesnu budou cestovat do Řecku nebo cestovali do Řecka, ty by měli být navráceni do Turecka. Eh, a to se týká také kandidátů nebo žadatelů o uprchlický eh, azyl nebo statut v Turecku. Ale všechno tady závisí eh, na dohodě jedna jedna. Čím více tady bude kandidátů eh, nebo žadatelů o, o uprchlický azyl, kteří se dostanou do Řecka, kteří budou potom vráceni do Turecka, tak ehm, pokud jde o to pravidlo jedna jedna, tak budeme muset přijmout opět určitý počet uprchlíků, kteří jsou v tuto chvíli na tureckém území. Takže nemůžeme zcela spolehlivě určit počet těch osob. Ono to v tuto chvíli prostě prostě není možné, abychom přesně eh, odhadli toto množství. A předtím, než budou eh, odesláni zpět do Turecka, tak budou zaregistrováni v Řecku a v té fázi se buď rozhodne, že jsou ekonomickým uprchlíkem nebo tedy migrantem a budou zasláni zpět do Turecka, ale ti ostatní, eh, jejich žádost o azyl ta bude zaregistrována, ano, v Řecku. Eh, s přítom, za přítomnosti eh, tureckého styčného důstojníka. Takže eh, evropské státy by měly rychle vyslat dostatečný počet spolupracovníků a expertů do Řecka, aby mohli pomáhat při té registraci. Ano, protože v tuto chvíli to probíhá velmi obtížně, protože určitý počet žadatelů, kteří se dostali do Řecka, se nechtějí nechat v tuto chvíli zaregistrovat, protože vidí, že je potom vrátí. Takže se snaží um, připojit se eh, k toku těch, eh, nebo k množství těch, kteří přišli před 20. přesnem a kteří jsou na různých místech, například na hranici s Makedonií. A tento celý nástroj se začíná rozbíhat velmi složitě a obtížně, v tuto chvíli to moc nefunguje a v tuto chvíli tam jsou určité konflikty mezi um, migranty a uprchlíky, e, kteří přichází nyní mezi Syřany, Pakistánci a tak dále. Takže ta situace je velmi e, složitelně zvládnutelná. A pokud členské státy e, a Frontex neposkytnou, nebo neposkytnou pro Frontex dostatek personálu, aby prováděli všechna ta opatření pro přijetí uprchlíků a registraci, tak ta situace opravdu nebude zvládnutá. Takže tady je to opravdu naléhavé a musíme s tím něco udělat. Děkuji, pan Komel. Chcete vystoupit? Děkuji mnohokrát, pane předsedo, zcela stručně. Milý kolego Depre, myslím si, a že jsem se asi nevyjádřil zcela jasně, když jsem hovořil o tom, kde bych si přál, abychom to měli detailnější. Mně jde, o, nejde o to, abychom tady měli nějakou prognózu, která nám řekne, jak to přesně bude vypadat koncem roku nebo něco podobného. Ale právě to, co vy jste právě řekli, je důkazem pro to, že potřebujeme nyní dořešit tu zážitost do, více do detailů a vnést do ní transparentnost. Není přece možné, abychom nyní řekli, protože si myslíme, že ta věc je obtížná, tak prostě nebudeme upravovat, kam tito lidé budou tedy přesunuti z Turecka, do jaké konkrétní země, kolik lidí kam konkrétně půjde. To je přece něco, co musíme vyjasnit předem. Děkuji. Pan Omarší. Pane předsedo, děkuji. V návaznosti na kolegy bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za vynikající zprávu. Ovšem zároveň bych chtěl eh, k tomu připojit několik svých připomínek a podělit se samozřejmě o naši velkou skepsi, pokud jde o provádění této dohody. Za prvé, a my už jsme to zmínili několikrát i zde, doníváme se, že Řecko eh, mělo nedostatek solidarity a rozpočtové podpory ze strany Evropské unie. A i když je to zatím sice ještě velmi nedostatečné, tak je dobré, že konečně by tedy eh, měly být nalezeny nějaká, nějaké nalehavé nebo nouzové nástroje. Myslím si, eh, že Evropská unie eh, ehm, tady, tady dochází k nějakým drobným dohodám, nedůstojným, nemorálním, pokud jde o, když to tedy přirovnáme k té výzvě, která je opravdu obrovská, a Ehm, tyto drobné dohody nebo úpravy opravdu neodpovídají té obrovské výzvě, které čelíme. Takže prosím, nenechte se zmílit. My podporujeme našeho eh, kolegu Fernandese za vynikající zprávu, podporujeme jeho vynikající zprávu, ale ono to opravdu vůbec neodpovídá uh, tomu, co se tady děje, co je nedůstojné a nemorální, to, jakým způsobem se tady vlastně obchoduje s těmi to, přistěhovalci v Evropské unii. Děkuji a nyní dávám slovo komisi, aby mohla odpovědět na vaše poznámky. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také za to, Eh, za tu minutu ticha, která proběhla a která upozornila na bolest, kterou eh, evropské instituce sdílí. Pan Depre eh, to tady zmínil. Evropské instituce byly stejně jako Belgie velmi zasaženy touto tragédií. I... další informace a myslím si, že budeme eh, mít ještě možnost se k této otázce vrátit. Ono je to samozřejmě velmi důležité a já si myslím, že ehm, se ukáže, že jsme schopni eh, reagovat rychle. To je velice důležité, abychom byli schopni reagovat eh, na krizové situace a to velmi rychle. Evropa není pouze korábem, který se pohybuje v klidných vodách. A tady jde tedy o Řecko a Řecko je v nouzové situaci. Připojuji se ke všem poklonám, které tady byly složeny našemu zpravodaji. 11. dubna se vyjádříme k této věci, to znamená za týden ve Štrasburku a zpráva bude předložena k odhlasování na plenárním zasedání 13. dubna. Teď se již dostávám k Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Eh, paní eh, Aval měla představit tuto zprávu, ale kvůli eh, problémům s dopravou se nemohla dostavit a zprávu bude představovat pan Gejer. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Z obsahové hlediska samozřejmě toto téma je propojeno s tématem, o kterém jsme právě hovořili. Je, eh, jde tedy o otázku, jakým způsobem můžeme v Frontexu vytvořit eh, orgán, který bude přebírat více odpovědnosti na evropských eh, vnějších hranicích, tam, kde jde o celé ty obsahové otázky, o tom, jakým způsobem se bude přistupovat k uprchlíkům a k ochraně hranic. To samozřejmě spadá eh, do výboru pro občanské svobody, ale tam, kde jde o peníze, tak tam samozřejmě my předkládáme stanovisko, které připravila má kolegyně Gardia Zabal Rubial a pozměňovací návrhy, které předkládá paní Gardia Zabal, o těch budeme hovořit eh, na schůzích, které se budou konat 25. a 26. dubna, respektive budeme o nich hlasovat a eh, lhůta je do, do zítřka do 18. hodiny. Nejde o to vybudovat z Frontexu Evropskou agenturu pro ochranu vnějších hranic, která odebere práci veškerým národním orgánům. Jde o něco jiného. Jde o to, aby Frontex převzal více úkolů v oblasti koordinace a podpory na vnějších hranicích tam, kde je to nutné, tam, kde je tedy nějaká zvláštní potřeba nebo tam, kde je prostě ta situace taková, že si to vyžaduje proto je, mají být vytvořeny jakési půly personálu, který přijde z národních orgánů a Frontex je tedy bude koordinovat a bude poskytovat podpůrnou činnost. Pak jde o to, aby tady byl personál, který bude moci nasadit velice rychle k tomu. Samozřejmě i materiály, já si pod tím představuji auta, lodě, vrtulníky a tak dále. Co se týče eh, oprav, eh, a samozřejmě prostředky pro zaměstnance samotné, kterými je třeba je vybavit. To samozřejmě vede k zvětšení, výraznému zvětšení Frontexu a bude to mít celou řadu rozpočtových dopadů. Paní Gardia Zabal předložila 11 pozměňovacích návrhů k návrhu komise, které se v první řadě týkají samozřejmě financí a jejich využívání. Styční důstojníci, kteří mají být zřízeni ve třetích státech, mají být zejména tam, kde již EU nějaké zařízení má, například eh, delegaci nebo zahraničně politickou misi to eh, v takovém případě určitě bude možné tam získat nějakou kancelář pro styčného důstojníka Frontexu. Eh, já jsem zpravodaj odpovědný za agentury a tady musím říct, že je pro mě velmi důležitá jedna věc to, že například Frontex, který má sídlo ve Varšavě, stále ještě nemá nějakou dohodu s hostitelskou zemí, tato neúnosná situace se musí nutně ukončit. Podle mě to není nejenom to, že si neváží evropské instituce, ale souvisí to také s tím, jak například eh, budou chodit do školy děti těch zaměstnanců Frontexu ve Varšavě. To jsou zcela konkrétní problémy, které pak ovlivňují ochotu lidí odejít do Varšavy a pracovat tam pro Frontex, takže apeluji na to, aby konečně došlo k dohodě s polskou vládou o tedy hlavním sídle Frontexu. Je dobré, že se to tam také zmiňuje v zprávě a já si myslím, že my jako členové pro výbor, pro výboru pro rozpočet bychom si eh, měli říci, že otázka jmenování generálního ředitele Frontexu je něco, na co bychom se měli zaměřit. Bude to jaksi ve ústřední otázka našich politických diskuzí, nebo měla by být, podle mě a to proto, protože operativní úkoly generálního ředitele budou velmi navýšené. To není jen tak nějak takový ten klasický generální ředitel, kterého máme například pro, v agentuře pro chemikálie, který zajišťuje chod toho úřadu. Ale tady půjde například o takové otázky, jako to, zda zaměstnanci Frontextu porožili základní práva, když například nerespektovali práva uprchlíků, nebo zda tedy k něčemu takovému došlo ze strany úředníků, kteří pracují pro Frontex. A tady skutečně ten generální ředitel nebude zajišťovat pouze chod úřadu, ale bude muset tady vlastně analyzovat a hodnotit právní záležitosti a možná také um, uvalovat na zaměstnance disciplinární sankce a možná ještě něco většího rozsahu a proto bychom měli skutečně věnovat velkou pozornost na tomu, kdo se stane generálním ředitelem a my jako parlament bychom toto neměli přenechat pouze členským státům, protože dobře víme, podle jakých kritérií oni rozhodují, ale měli bychom trvat na to, aby ty kandidáti byli představeni nám, parlamentu, by během nějakého slyšení, abychom pak my mohli tedy na ně vyslovit náš názor. A poslední věc, e, tady paní Gardia Zabal navrhuje, abychom měli více rozpočtových linií, které odrazí různé typy úkolů, které bude muset nyní převzat Frontex, abychom tedy měli pro každý jednotlivý úkol vlastně rozpočtovou linku. Abychom přesně transparentně viděli, kolik peněz se naplánovalo pro e, ten či onen stal konkrétní úkol této agentury. Děkuji. Děkuji mm. za to, že jste odprezentoval um, tuto zprávu, paní Rubiel. Kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat kolegovi Kajerovi eh, za tuto velkou zodpovědnost představit dokument, eh, který eh, obsahuje 82 článků, což není malý počet v této věci, která je opravdu strategická, protože jde o kontrolu eh, a koordinaci eh, tedy dohledu nad externími hranicemi Evropské unie. Eh, díval jsem se na pozměňovací návrhy paní Katia Zapal, souhlasím s většinou z nich, i když si myslím, že bude zapotřebí ještě několik dalších pozměňovacích návrhů, protože tento text přináší mnohé změny a některé věci vyjasňuje, například pokud je o zodpovědnost agentury, eh, o provádění posil eh, od členských států. Takže tam je celá řada oblastí a vyjasňují se tam také konkrétní zodpovědnosti v oblasti eh, tedy občanské zodpovědnosti. Dovolím si jednu obecnou úvahu. Hovoří se tady eh, o Evropské pohraniční a pobřežní eh, stráži a to je velmi typické, je to velmi nejednoznačné, tak jako vždy, když se hovoří o kontrole externích hranic. Když se podíváme na článek 3 a článek 5, tak Evropská agentura, já přečtu článek 3, první odstavec, eh, Evropská agentura eh, pohraniční a pobřežní stráže a národní orgány členských států pověřené ostrahou hranic, včetně tedy ostrahy pobřežní hranice. Takže Tady to vypadá, že existuje e, Evropská pohraniční a pobřežní stráž, ovšem něco takového vlastně neexistuje. E, existuje e, určité sloučení, je tady ta logika té národní koordinace, ale zodpovědnosti na národ, pardon, evropské zodpovědnosti a národní, tedy, pardon, evropské koordinace a národní zodpovědnosti. Tady je integrovaná integrovaná spolupráce na evropské a národní úrovni. A mě tady zlobí, že tady se o tom hovoří jako o evropské službě, ale Evropská unie za to nemá zodpovědnost. Tady ta možnost evropského nástroje eh, zasáhnout je větší, protože když si přečtete ten text, eh, tak eh, tady jsou určité návrhy komise, eh, v případě selhání národních orgánů, eh, potom Frontex může eh, jak si nahradit národní orgány, které selhaly. Ovšem, to je evropský nástroj, který vlastně bude nasazen pouze v případě nějakých nedostatků, když nezafungují ty národní orgány. Takže tady se vlastně mm, Eh, se nedotýkám toho komplexu té problematiky, ale nelíbí se mi, eh, že Evropa tady nemá úplnou kontrolu eh, a vše se děje v takovém prostředí a situaci, kterou všichni známe. Tady se vlastně posiluje skepticismus, skepse na národních úrovní nebo u občanů, protože tady se pořád říká, že existuje Evropská pohraniční a pobřežní stráž, ale vlastně všechno je stále ne nedostatečné a nefunguje to. Tady se v textu odkazuje na to, o čem se hovoří, ale problém je e, taková časová mezera mezi tím, co se říká a mezi skutečností. Například tady máme PNR 28, ale to ještě nefunguje. A to bude stát asi 23 milionů ročně. A Eh, USA tomu věnují více než 30 miliard eh, ostraze hranic. Pan Maragal? Já bych eh, tady souhlasil s tím, co říkal pan Depré, a možná Dosud to byla eh, agentura, která vedla statistiky, pokud jde o nelegální překročení externích hranic. A neměli možnost eh, dělat toho více. Ale je zřejmé, že když se nic neděje, tak hlavy států a vlád tady vlastně neustále jak si těžili z toho, že se odstranily vnitřní hranice, ale nikdo neinvestoval e, do ostrahy externích hranic ve jménu příslušných dohod a těch, kde e, každý, kde je zodpovědný ten stát, Eh, do kterého se uprchlík dostal jako první. To je opravdu velké pokrytectví a teď se jaksi předpokládá, že Turci odvedou práci, kterou my nezvládáme nebo neděláme a že Francie se tedy takto zablokuje. Eh, já si myslím, že tady přijdou noví uprchlíci přes Lampedusu a přes Itálii. To bude i další vlna, no ale to je tedy jiná otázka. Tím bychom mohli ukončit eh, diskuzi o zprávě paní Gardia Zabal, kterou nám tady představil pan Gajer, kterému tímto děkuji. A připomínám, že pozměňovací návrhy mají být předloženy um, do 5. dubna 18 hodin, což je zítra, a 25. a 26. se tím budeme dále zabývat na našem výboru a zpráva Mm, ta by měla být schválena ve výboru Libe v květnu a na plenárním zasedání to bude předloženo někdy po květnu. Teď budeme hlasovat, takže bych vás rád požádal, abyste do hlasovacího zařízení vložili své karty, abychom mohli hlasovat pour qu'on puisse faire un contrôle Tedy vložte své karty, tak abychom to mohli zkontrolovat. Zahajuji eh, tedy kontrolní hlasování. 20 karet bylo vloženo do zařízení. A je tady 12 hlasujících, 13 hlasujících, 16 hlasujících, a čtyři chybí. Devatenáct. Takže už tady máme 21 hlasujících, ale pouze 20 hlasů se vyjádřilo. Dobře, tímto končím hlasování. První zpráva se eh, týká eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci jde o Volvo Trucks ve Švýcarsku. A je to na žádost kolegy Negresku. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo hlasuje pro pozměňovací návrh číslo 3? Je tam ústní pozměňovací návrh zpravodaje. pravodaje. Takže kdo je pro? Eh, kdo je pro? Zdrželi se? Pozměňovací návrh je schválen. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno 13 hlasy proti 8. a to bylo číslo 6, potom 7. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Schválen. Poslanecký návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 10, pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 11 ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 12 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. 14 pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Hlasujeme o celém textu, který byl takto pozměněn jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. 17 bylo pro, 4 proti. Takže schváleno. A nyní budeme hlasovat o zprávě kolegy Novakova. Jde o, o pro prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Technická pomoc z podnětu komise. Pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, zdrželi se, schválen. Pozměňovací návrh dva. kdo je pro, proti, eh, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím. Pozměňovací návrh je eh, schválen, 11 pro, 9, proti. Jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? zkontrolujeme elektronicky. Pozměňovací návrh číslo 5. Hlasování u konce. A pozměňovací návrh je schválen 11 hlasy pro a 9 bylo proti. Pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Poslanecí návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Poslanecí návrh 10. Pro? A e, je to vlastně pokryto odstavcem 9. Takže vlastně je to přebytečné. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování, hlasování u konce. A pozměňovací návrh je 11 hlasy ku 9 schválen. Jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schválen. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Eh, ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 14. Končím hlasování. 11 pro, 10 proti, schválen. Nyní budeme hlasovat o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování a hlasování je u konce. Text je schválen 16 hlasy ku čtyřem. Jeden se zdržel. Pokud jde o kontrolu eh, rejstříku, eh, a složení odborných skupin komise, paní Trypel, navrhovatelka, požádala o odložení hlasování. Náš obecný zpravodaj nám tady doporučuje transfery. Mám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ty převody se týkají zpráv, které jsme právě schválili. Je to tedy převod prostředků číslo dvě. To má za cíl eh, Týká se tedy Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. To jsme tedy právě schválili pro je, Švédsko, to jsou tedy lidé, kteří ztratili práci v automobilovém sektoru a je to vyšší více než miliarda eur. To druhé se týká technické pomoci pro Evropský fond pro prostě se globalizaci. Technická pomoc podnětu komise, to jsme taky právě schválili. A to bylo ve výše 380 milionů eur. Děkuji. Děkuji, pane hlavní zpravodaji. Musíme hlasovat jmenovitě, jak víte. Eh, je někdo proti tomu, abychom hlasovali unblock, pokud jde o tyto transfery? Nikdo nemá námitku. A proto vyzývám, abyste tedy hlasovali jmenovitě. Končím hlasování. A tyto transfery jsou schváleny 12 hlasy ku čtyřem. Dále na programu nevidím žádný další bod. Ještě tedy bod různé. Chce se někdo vyjádřit? Nechce. Děkuji vám, kolegové, za účast na eh, této schůzi našeho výboru. Příště se setkáme 11. dubna ve Štrasburku ke konci dne. Tímto eh, uzavírám naše dnešní zasedání.